der Dobré odpoledne, dámy a pánové, tímto opět zahajuji naše zasedání a protokol zápis minulé, z včerejšího zasedání jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak a tímto je tedy zápis přijat. Jako další bod na pořadu jednání máme otázku k ústnímu zodpovězení komisi, která se týká